na tím, že jsem první komisařka, která stojí před vámi ve vaší nové funkci. Děkuji. Biztos asszony, nagyon köszönöm a figyelmesség. Paní komisařko, mnohokrát vám děkuji. Děkuji vám za kompliment, který jste mi složila, děkuji vám za gratulaci. Děkuji také všem, kteří mi pogratulovali k získání mého nového postu. Doufám, že Evropská unie se stane něčím takovým jako Noemovou archou, společenstvím solidarity a že se na tuto leť, loď posadí co nejvíce z nás. Čeká nás šest usnesení, která byla předložena. Tím tedy končím rozpravu k tomuto tématu a zítra budeme hlasovat. Poslední bod pořadu jednání pro dnešek je následující téma a ještě chci říci, že jsem rád, že nás ještě tolik. Máme zde otázku k ústnímu zodpovězení. Poslední bod pořadu jednání týká se vzdělávání v oblasti justice. Nejdřív ze všeho bych rád poprosil pana Berlingvera, aby nás uvedl do tématu. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní komisařko, my jsme předložili tady tuto otázku k ústnímu odpovězení, abychom si s komisí vyjasnili, že v rámci stokholmského programu je velmi důležité ustavení určité justiční kultury v rámci celé Evropy, která bude rozšířena v rámci celého našeho území je velmi důležité mm, Toto je velmi důležité, ale také s ohledem na sdělení. Je to důležité také s ohledem na sdělení, které by měla předložit komise o budoucích pilotních projektech. No a my si právě potřebujeme vyjasnit některé ty koncepty. Nejprve eh, je potřeba říct, eh, apelovat na to, aby konzultace s parlamentem začaly co nejdříve a aby bylo dosaženo té úvodní fáze v momentu, kdy už začneme jaksi koncipovat ty budoucí projekty, abychom nenabrali nějaké spoždění a nezapojili se příliš pozdě ve fázi, kdy už ty projekty budou nabývat nějakou konkrétnější podobu. Je to proto, že my se k tomu chceme vyjádřit, máme k tomu nějaké zásadní poznámky, mm, zejména s ohledem na to, že národní soudci, advokáti jednotlivých eh, zemí, to všechno je velmi důležité pro budování celé Evropy protože mm, je právě potřeba jasně umět interpretovat národní právo, národní legislativu. To zajistí podmínky pro zabránění konfliktům a umožní to lépe regulovat každodenní život běžných občanů. Tímto způsobem budeme moci tedy lépe regulovat eh, život, běžnou realitu všech těch lidí, kteří žijí v rámci Evropy a lépe tedy zajistit aplikovatelnost práva a to i práva společenství a zajistit to, aby tohle všechno zlepšilo skutečně život našich občanů. A to mm, přispěje tady k tomu zlepšení a měli bychom se právě snažit zabránit některým problémům. Proto předkládáme tady tuto záležitost. Máme k tomu několik věcí. Například nesouhlasíme s tím, aby se jednalo o projekty typu Erasmus protože soudci a advokáti, kteří by byli zapojeni do projektu typu Erasmus, by bylo příliš nízké. Proč? Protože by to představovalo příliš vysoké náklady, takováto mobilita. Tudíž mm, by to nebylo příliš relevantní s ohledem na velký počet soudců a státních zástupců. Další, eh, další důležitá otázka se týká takzvané familiarizace Protože mm, musíme si uvědomit, že ti lidé, kterých se to týká, to jsou lidé velmi vzdělaní, zkušení a zároveň jsou to ale lidé, kteří mají k dispozici velmi málo času. Tudíž je potřeba tyto lidi a také tyto lidé mají už určité znalosti a je potřeba ty lidi jenom mobilizovat k tomu, aby si ty znalosti uspůsobili a aktualizovali e, směrem i v těch evropských otázkách. Tudíž je potřeba se zaměřit třeba na virtuální vzdělání, používání nový, využívání nových technologií, na tohle všechno, co umožní lépe výměnu těchto zkušeností a znalostí. Je potřeba se zaměřit na konkrétní jednotlivé problémy, kterým musí soudci čelit a mm, na nové záležitosti, které podpoří další profesní rozvoj všech těchto eh, justičních profesí. Musí se jednat o něco, co umožní těmto lidem jaksi reflektovat už současné znalosti a jenom lépe se přizpůsobit tomu, aby mohli reagovat na nové výzvy, s nimiž se Evropa potýká. Takže paní komisařko, jak vidíte, prostě nám opravdu jde o to, abychom jaksi přinesli něco nového do těch tradičních kurzů, do těch tradičních vzdělávacích programů, které zatím probíkají, probíhají. No a právě proto se ptáme, kolik fondů máte k dispozici my máme určité pochybnosti, co se týče jakési té centrální instituce evropské, která by měla tady tento proces mít na, míst, na starosti, protože si myslím, že spíše by se mělo jednat o něco, co bude ze spoda nahoru, než centralizované. Myslíme si, že je opravdu se potřeba zaměřit na budování celoevropské mentality mezi soudci a advokáty, protože to, to je něco, co potřebují naši občané. Jinak se nám nebude dařit budovat skutečně tu Evropu, kterou chceme. Takže tohle je opravdu něco, mm, co je velmi důležité pro rozvoj celoevropské soudržnosti. Děkuji vám. Děkuji vám i za to, že jste dodržel časový limit. Děkuji vám také za velmi informativní úvod do problematiky. Nyní bych rád vyzval paní Georgievu, aby promluvila jménem komise. Thank you, uh, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. A jménem komise také děkuji za položenou otázku. Jsem velice ráda, že můžeme zahájit dialog o této otázce s parlamentem. Komise pracuje na tom, aby se vylepšil přístup ke vzdělávání nejenom pro soudce a státní zástupce, ale i pro další právní procese. Zvažujeme kontakty se všemi sítěmi a se všemi organizacemi. Myslíme si, že je to na důležité. Velice důležité jsou také členské státy, protože právě oni mají celkovou odpovědnost za odbornou přípravu soudců, státních zástupců a soudních pracovníků. A, souč- a komise v současné době zvažuje, jaké finanční prostředky budeme potřebovat, abychom mohli zavést evropský systém vzdělávání a výměny ve větší míře a určité návrhy budou předloženy v rámci nových finančních vyhlídek. V mezidobí je důležité udělat toho víc a dělat toho lépe s těmi prostředky, které máme k dispozici teď. Už teď jsme podnikli kroky, abychom zajistili, že evropské vzdělávání soudců bude lépe zohledněno ve finančních programech pro rok 2011. Nicméně chtěla bych zdůraznit, že jsme už Několik let žádali, aby zúčastněné strany předkládali návrhy na základě výzev, ale výsledky byly zklamáním. Dostali jsme jenom několik návrhů na kvalitní projekty v oblasti vzdělávání, v oblasti justice a komise lituje, že jsme dostali jenom málo projektů, například u soudních e, pracovníků, notářů a soudních tlumočníků. Už teď pracujeme na koncepci projektu pro výměnu informací mezi účastníky nebo odborníky v právní profesi a vychází to z článku 49.6a finanční nařízení. Potřebujeme studie proveditelnosti, abychom komisi pomohli určit, jaké prvky by byly společné pro všechny právní procese a co bychom měli zohlednit z hlediska organizačních aspektů specificky u určitých právních profesí. Abychom vytvořili společnou justiční kulturu, komise povzbuzuje všechny sítě zúčastněné strany členské státy, aby organizovali společné činnosti v oblasti srovnávacího eh, práva a zbližování práva. To nakonec může spadat pod Evropský justiční institut nebo akademii, což je v plánu komise. Kontakty se zúčastněnými stranami ukázaly, že vzdělávání v oblasti justice musíme v Evropě lépe strukturovat. A tady se komise teď zaměřuje na několik otázek. Jsou to otázky jako o jakém typu činnosti mluvíme, když zvažujeme vzdělávání v oblasti justice, jaké nástroje máme k posouzení dopadu takového vzdělávání, jak posuzujeme kvalitu, jak můžeme dobře využít osvědčené postupy a převádět know-how, jak umožnit nejenom vzdělávání u srovnávat vlastně srovnávacího práva, ale také pro práci v oblasti evropského soudnictví. Potřebujeme třeba chápat aspekty přeshraniční bankovnictví a tak dále. Potřebujeme evropský systém, který se zaměří na potřeby našich občanů. Rádi bychom využili zpětnou vazbu ze vzdělávání v oblasti justice abychom posoudili kvalitu legislativy, snažíme se neustále zlepšovat právních předpisů. A to jsou některé aspekty, kterým se komise věnuje a bude to východiskem pro sdělení, které komise zveřejní v roce 2011. A v tomto sdělení samozřejmě bude návrh na financování. Komise tady má vysoké ambice, pokud je o financování, vyšší ambice, než máme teď Vítáme příležitosti k dalším diskuzím o vzdělávání v oblasti justice a k dialogu s parlamentem v této významné věci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. A nyní za politické skupiny začneme příspěvkem Tadeuše Zvěvky. Máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, Zásada vzájemného uznávání, která je naprosto zásadní, volá po vzájemné důvěře v justiční systémy ostatních států. No a tato hodnota e, může být založena jedině na tom, že se budeme vzájemně znát, vzájemně respektovat. Budeme chápat vzájemné kultury naší justice v rámci Evropy. Toto ale může být podpořeno tedy politikou, která zajistí výměnu zkušeností, mobilitou, studijními návštěvami a různým vzděláváním soudců a státních zástupců. No a stejně tak to vyžaduje modernizaci eh, studijních osnov jednotlivých školních institucí. Je tedy potřeba budovat eh, evropské sítě mezi jednotlivými justičními systémy. Musíme zdůraznit eh, význam třeba elektronického soudnictví, multijazykového portálu, který by měl zajistit přístup do databází a také eh, vzájemné informační systémy, které budou koncipovány tak, aby pomohly občanům řešit jejich právní problémy. Dále využívání právních nebo soudních restříků, no a také jednoduché eh, pokyny, nebo je spíše jednoduché informace o právních systémech. Evropský parlament by měl být zapojen do vypracovávání eh, obsahu vzdělávání justičních pracovníků. No a zejména, co se týče těch pilotních projektů, dle článku 81-82 smluv. Další důležitá věc je, aby Evropská komise konzultovala parlament při plánování zřizování nových institucí, které budou vycházet ze stávajících struktury a sítě, zejména Akademie evropského práva a Evropská síť pro justiční vzdělávání vhodné vzdělávání a budování vzájemné evropské justiční kultury může na pomoci řešení celoevropských nebo přeshraničních evropských eh, případů a může pomoci ujas, usnadnit život všech našich evropských občanů. Děkuji. Eh, Lidia Joanna Geringer. De... Děkuji nyní Lidia Geringer de Odenberg. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já už jsem v druhém funkčním období v právním výboru Evropského parlamentu, takže vím velice dobře, jak důležitá tato záležitost je. Budování evropského soudního prostoru není možné bez právníků. Úloha právníků je prakticky nedoceněná. Právníci se mohou obracet na Evropský soudní dvůr s otázkami na výklad evropského práva, pokud může dojít k jeho porušování na národní úrovni. A proto je jasné, že soudci musí znát evropské právo velmi dobře. Dnes tomu tak nevždy je. Oficiálně má evropské právo přednost před vnitrostátním právem. To není však vždy doceněno. Já jsem pro odborné vzdělávání soudců, pro posílení struktur, které by měly organizovat vzdělávání, například Evropské justiční akademie. Myslím si, že takovéto vzdělávání by měla Evropská unie lépe finančně podpořit. Je to potřeba zohlednit v novém vyjednávání o finančních vyhlídkách na období 2013 až 2020. Děkuji. Pontosságát Děkuji, že jste dodržela časový limit, paní poslankyně. Za ALDE nyní dostává slovo Diana Wallis. Thank you, President, Commissioner. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, Těch eh, několik málo z nás, kdo jsme tady zatím ještě zůstali z právního výboru, jsme mm, angažováni pro stokholmský program, ale ono by to nemělo fungovat tak, že my budeme sedět tady v Bruselu a schvalovat novou legislativu, pokud soudci v českých státech nebudou seznámeni s touto legislativou a nebudou vědět, jak ji interpretovat ve prospěch našich občanů. No a upřímně situace v této době, v této chvíli není dobrá po našich národních soudcích tomu chceme hodně. Chceme, aby znali národní legislativu, evropskou legislativu, čekáme, že budou znát zahraniční legislativu, že budou znát legislativu, že budou znát zákony veškerých 27 zemí, že budou znát jazyky, že budou schopni provádět komparativní eh, činnost mezi jednotlivými právními systémy. No a tohle všechno prostě to vyžaduje čas, peníze a možná několik lidských životů. Tohle to je něco, co se jenom velmi obtížně dosahuje. Soudci to nemůžou zvládnout, i kdyby měli nejlepší vůli na světě. Prostě nemají dostatek času, dostatek prostoru. Snažíme se mm, to, co nejvíce zlepšit a vybudovat tady určité ty vzájemné propojené systémy vzdělávání. Ale členské státy nám musí také pomoci. Nicméně, já bych se teď chtěla podívat na budoucnost, protože podle mě právě ty dnešní studenti, z nich se stanou budoucí soudci, to jsou ti, na které bychom se měli zaměřit, aby se jim dostalo aktuálního vzdělání, právního vzdělání, které budou potřebovat jako budoucí soudci. Děkuji mnohokrát. A szabadság és a demokrácia Európája képviselőcsoport nevében végül, de nem utolsó. Jako další řečník vystoupí Jaroslav Paška. Prosím, máte slovo na minutu. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní komisařko, milé kolegyně, milí kolegové, základním předpokladem dobrého fungování evropského justičního prostoru je v zásada vzájemného uznávání rozsudků. Ta respektuje rozdílné tradice a kultury jednotlivých zemí. Funguje na základě vzájemné důvěry mezi soudci, právníky a občany. Rozdíly v justičních systémech jednotlivých členských zemí by rozhodně neměly narušovat právní jistotu našich občanů anebo komplikovat jejich právo na spravedlivé a kompetentní posouzení jejich problému. Proto je důležité vytvářet co nejdů, nejlepší podmínky pro justiční vzdělání na evropské úrovni. Provázání jedin, jednotlivých právních prostředí a kvůli provázání tohoto prostředí musí Evropská unie vyvinout větší úsilí v přípravě akreditovaných právníků. Instituce musí poskytovat odborné školení a kurze, kurzy o specificích jednotlivých vnitrostátních právech a jejich zájemných vazbách. Investice do zkvalitnění eh, justičního právního prostředí Evropské unie považujeme za nezbytné náklady pro dosažení společného cíle, a to je zlepšení spokojenosti a právní jistoty všech našich občanů. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji, pane Paško. Promluvil jste až do konce. Prodloužili jsme váš časový limit a udělali jsme to rádi. Slovo nyní dostává pan Bar- Baldasare, ale není přítomen. Měl promluvit jako poslední z našeho seznamu řečníků. Nyní za liberály promluví ještě paní Wikström, prosím. Uppgift är att tillsammans bygga ett framtidens Europa Děkuji, pane předsedo. Naším společným úkolem je vybudovat Evropu pro budoucnost, která bude vycházet ze společných hodnot, ze vzájemné důvěry a z respektu k našim rozdílům, což představuje naši společnou sílu. Vytváření těchto hodnot není otázka legislativy. Tyto hodnoty budujeme prostřednictvím setkávání lidí. A je důležité, aby muži a ženy, kteří vykonávají právní profese, se navzájem poznali. Protože právě prostřednictvím těchto osobních setkávání se lidé mohou naučit respektovat rozdíly a mohou pochopit různé tradice. Takže já myslím, že potřebujeme lepší dialog a musíme se navzájem od sebe učit v Evropě. A proto potřebujeme podpořit právě takovéto výměny, právě taková setkávání mezi těmi, kdo představují mízu našeho právního systému v Evropě. Musíme toho proto hodně udělat a hodně toho také očekáváme od komise, aby dál rozvíjela tuto oblast, aby budovala Evropu budoucnosti. Děkuji, říká předsedající. Nyní ještě jednou udělím slovo paní komisařce Georgievě. Někdo další se o slovo nepřihlásil. Rád bych poprosil paní komisařku, aby celou rozpravu uzavřela. Thank you. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. ty eh, body, ty poznámky, které tady zazněly, jsou mm, nebo hodně, do velké míry odrážejí záměry komise. Záměr komise co nejvíce podporovat networking, budování sítí, které by umožnily profesím rozvíjet a využívat znalosti a dovednosti těch nejlepších, ale také poskytnout platformu, pro eh, vzdělávání na evropské a regionální úrovni a také budování eh, takových institucí, jako je Akademie evropského práva, Evropská síť pro justiční vzdělávání, Evropský institut pro veřejnou zprávu a podobně. Za druhé, zazněla tady velmi důležitá poznámka v tom smyslu, abychom se soustředili na budoucnost. To je něco, s čím komise jednoznačně souhlasí, ovšem otázka zní, jak to implementovat. protože ty vzdělávací programy jsou vytvářeny v roce 2000, pro rok 2011 a také s ohledem na další finanční perspektivu. Za třetí, kdybych eh, mohla uvést jednu konkrétní poznámku, s velkým potěšením mohu eh, informovat Evropský eh, parlament, že 16. července bude spuštěn nový portál. My nechceme čekat až do toho nového sdělení, ale chceme už mezi tím využít všechny dostupné prostředky a je to skutečně mm, jednak o lepší implementaci celoevropského práva, ale také cílem je zlepšit důvěru občanů v evropské právo, aby se mohli eh, soustředit na mm, na to, co je opravdu důležité a aby to bylo co nejpřínosnější pro naše evropské občany. Takže, pane předsedo, to je z mé strany zatím vše. Jak jsme tady zaslechli, vyslechli, pro vás je to vlastně první vaše působení v této nové funkci. My jsme začali ve 20 hodin 8 minut a vidím, že končíme 5 minut před půlnocí, před konci, koncem zasedání, takže k tomu vám blahopřeji. No a přeji vám všechno nejlepší do vaší budoucí předsednické úlohy a doufám, že vám to vždycky půjde tak dobře, jako dneska večer. Eh, eh, Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko. Přál bych si, aby spolupráce mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí probíhala právě tak dobře jako dnes.